Prosím, abyste zaujali místa. Prosím, dámy a pánové, zaujměte svá místa. Milé kolegyně, milí kolegové, před deseti lety byla Francie napadena nejbrutálnějším možným způsobem.